to London tomorrow morning, so I will not, will not be there. Will you be here for the vote? No. a... uh, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Vítejte na dnešní schůzi našeho výboru a chtěla bych připomenout zejména poradcům a asistentům že, eh, ta, eh, že pořad jednání je orientační, něco možná zvládneme rychleji. Eh, paní Styler nás požádala, abychom prohodili body 9 a 10. Ona je zpravodajkou pro oba dva tyto body, protože pokud to bude možné, tak bude muset odejít dříve dnes večer. Takže pokusíme se do dnes odpoledne zvládnout tak, abychom, mě, abychom byli zhruba o 15 minut rychlejší, než je tady napsáno. Takže prosím, varuji eh, poslance, že možná budeme, že možná budeme postupovat rychleji. A omlouvám se, pokud se přesto všechno spozdíme. Takže jak říkám, pořád jednání je pouze orientační. Zítra na žádost pana Lópeze Isturias Whitea eh, ohledně hlasování Eh, o lanových dráhách. Budeme hlasovat o mandátu pro zahájení vyjednávání s radou o dohodě v prvním čtení. Eh, to jsou tedy eh, mé komentáře k pořadu jednání. Můžeme pořad jednání přijmout s těmito připomínkami? Dobře, děkuji vám. Takže teď už, už ke Catherine právě jsme prohodili body 9 a 10. Není zač. Dále sdělení předsedy. Nejprve bych vám chtěla připomenout, že tato schůze je webstreamovaná a všechny dokumenty jsou k dispozici v aplikaci e-meeting. A jenom takové sdělení pro personál. Po třech a půl eh, letech práce pro nás eh, Julia byla přesunuta k, náměstku, eh, k náměstku generálního tajemníka, takže gratulujeme a děkujeme, bude to určitě nesmírná pomoc. A děkuji za veškerou dosavadní práci, zejména na tématu veřejných zakázek. A jsme rádi, že zůstáváš v Evropském parlamentu, kdybychom se tě potřebovali na něco ptát. Elena Mandary eh, je na mateřské dovolené a dočasně ji nahrazuje Pablo Sainz. Pablo je tamhle, prosím, vstáň, pozdrav, děkuji. Takže děkuji mnohokrát. Pokud jde o zprávě o, dele- o misi do Lotyšska, tak Eh, máme tu k dispozici zprávu, která bude, tedy bude k dispozici 26. března ve všech jazycích. Teď je zatím dostupná pouze v angličtině. Potom několik dalších bodů z konference předsedů výborů. Eh, dva body byly eh, zvláště zajímavé. Jedním z nich byl dokument o trialozích s 26 různými doporučeními o tom, jak postupovat při trialozích. Mnoho předsedů výborů, včetně mě, Eh, argumentovalo, že je potřeba zajistit, aby si triálogy ponechali určitou míru flexibility, eh, protože občas eh, trvají déle, než bychom chtěli. Občas by bylo dobré si udělat přestávku, protože chceme čekat na další informace a tak dále. A byl by problém, kdybychom přišli o tu flexibilitu. Je ale také důležité, aby poslanci měli čas a aby byli schopni komunikovat s dalšími aktéry mezi jednotlivými trialogy, tak, aby to bylo celé co nejtransparentnější. Eh, padl také návrh na to, abychom Eh, abychom, eh, vyproduk, abychom produkovali dial, dokumenty pro trialog v jiné formě, než je ten čtyřsloupcový dokument, ale já si myslím, že právě ten čtyřsloupcový dokument je nejlepší na zhrnutí pozicí různých aktérů. Bylo by těžké dělat teď něco jiného. Eh, dále k výměně názorů s panem Timmermansem o lepší regulaci. Na konferenci předsedů nyní koluje dokument od předsedy parlamentu o lepší regulaci ale podle mě je důležité, že výbory s tím mají zkušenosti a aby výbory byly poměrně hlasitě slyšet, aby to nebyla záležitost diskuze pouze e, konference předsedů. Například pan Timmermans e, se velice zajímá o to, jak provádíme posouzení dopadu e, provedených změn během legislativní, během legislativního procesu. A já jsem mu připomněla, že náš výbor kdysi vlastně vypracoval posouzení dopadu mezi, v průběhu trialogu, ještě předtím, než se konal poslední trialog a bylo to ohledně jedné záležitosti, která se objevila během vyjednávání. A jeho velice zaujal e, tento nápad, e, ta myšlenka ještě dalšího posouzení dopadu před tím, než si na závěr potřeseme rukou v trialogu. Eh, tak, tak, abychom byli schopni důkladně zvážit eh, dopad různých eh, názorů Rady, parlamentu, komise. Takže to ještě budeme projednávat s koordinátory a v rámci politických skupin, tedy jak se zúčastníme celé té diskuze o lepší regulaci. Takže to byla má sdělení. Můžeme tedy schválit zápis z minulé schůze takže pokud nebudou žádné návrhy na změnu, budeme ho považovat za schválený. Můžeme teď pokročit k bodu číslo 4, což, je, eh, což jsou aktuální informace o eh, trialozích, o souborných službách a představí nám je pan, eh, pan Koller. Děkuji. Paní Birgit Colin Langen tu dnes není a požádala mě, abych vám oznámil, že e, abychom pokročili s naší prací, byl navržen radě e, konstruktivní kompromis. E, balíček kompromisů ohledně definic je o, o službách, které jsou podobné balíčkům a také pokud jde o odpovědnost v případě insolventnosti, to je středem našeho zájmu. E, click-through, jako je rezervace, kdy e, spotřebitel se může automaticky proklikat k té službě a tam, kde, je, kde jsou přenášena osobní data, jako jsou například jména. V takové rezervační situaci je u nás důležité, že e, spotřebitel se jen těžko může rozhodnout nebo těžko může poznat, jestli si kupuje balíček služeb anebo něco jiného. Eh, proto ty eh, click-through, kde eh, cestovatelé mohou rozumně očekávat ochranu, <laughs> mají být pojednány jednotně jako balíček. To je priorita paní zpravodajky a všichni stínoví zpravodajové s ní souhlasí. Dalším klíčovým bodem vyjednávání byla výjimka pro obchodní cesty, vynětí způsobnosti. Podle návrhu komise jsme se rozhodli výjmout z rozsahu působnosti i ty obchodní cesty, které se zakládají na rámcové smlouvě. E, tato kritéria se dají definovat snadno a přispívají k právní jistotě. Nicméně rámcové smlouvy nejsou v některých členských státech běžnou praxí. E, proto Rada chce rozšířit tuto výjimku na všechny cestující, kteří cestují za obchodními účely. E, obáváme se, že e, takovýto výsledek by vedl ke zneužívání, anebo by vedl k systému, který by vlastně pokrýval veškeré služby. E, rada e, naštěstí, nebo rada na neštěstí je velice neflexibilní. No, podle paní zpravodajky je jasné, že eh, do, dohody lze dosáhnout do května pouze, pokud rada bude otevřená k názorům parlamentu a uh, ustoupí ze své pozice. Pro paní zpravodajku mají značnou důležitost malé a střední podniky. Je tedy nutné, aby malé hotely právě tak jako malé cestovní kanceláře nebyly nadměrně zatíženy cestovní služby, které se rezervují až po výkonu první cestovní služby a jsou dodány, dodatečně by tedy neměly představovat balíček. E, pracujeme tady na formulaci, e, která by zabraňovala vytvoření balíčků z cestovních služeb, které jsou e, dokoupeny až na místě. Jinak malé hotely nebudou moci poskytovat služby, které zatím poskytují, protože by eh, se na ně vztahovala ustanovení pro insolventnost. Paní Colin Langen eh, pevně doufá, že se najde řešení a že dosáhneme dohody s radou, eh, tak, aby lotyšské předsednictví mohlo toto téma představit na Radě pro hospodářskou soutěž na konci května. Nicméně pro vyjednávání je nutné, aby rada byla ochotná k určitým ústupkům. Děkuji vám. Děkuji, to bylo velice jasná prezentace toho, co um, se stalo a doufám, že rada um, vyři- najde nějaké řešení těch rámcových smluv, které neexistují ve všech členských eh, státech. Děláme Eh, výrazný pokrok v této oblasti v parlamentu a chci poděkovat všem, kdo se těchto prací účastnili. Nějaké další připomínky k tomu? Mm, můžeme přejít ke zprávě paní Sehnalový P. Eh, systému, které e-call eh, pro mm, vozidla. Prosím, můžete nás informovat Um, sluchátka, děkuji. Děkuji za slovo, uh, paní předsedkyně, děkuji za slovo, Vicky. Um, já jsem samozřejmě v první, v první řadě ráda, že vás mohu informovat o tom, že 2. března 2015 přijala Rada postoj v prvním čtení týkající se nařízení o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému e-call využívajícího linku tísňového volání 112. Tento postoj Rady navazuje na dohodu s Evropským parlamentem a plně vychází ze znění, které bylo dojednáno během tří trialogů od 8. Eh, října do 1. prosince loňského roku. Eh, už o tři dny později, 4. prosince, byla kompromisní dohoda mezi radou a parlamentem potvrzena hlasováním i na zasedání našeho výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Před dvěma týdny se tedy k textu pozitivně vyjádřily i členské státy, což velmi vítám, protože nám to zároveň umožňuje plynule přejít do druhého čtení zde v parlamentu. Dovolte mi v rychlosti připomenout, že nařízení je součástí balíčku návrhů. Jejich cílem je zajistit v celé Evropě zavedení služby e-call využívající linku 112 kterou budou moci bezplatně využít všichni spotřebitelé bez ohledu na typ a pořizovací cenu vozidla či zemi, ve které se právě budou nacházet. Text požaduje, aby nové typy osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel byly od 31. března 2018 konstruovány tak, aby v případě vážné nehody bylo automaticky nebo ručně spuštěno tísňové volání na číslo 112. Výsledný text rovněž garantuje právo na soukromí a ochranu údajů. Ráda bych vás proto vyzvala, abychom se zítra během hlasování vyjádřili ve prospěch radou přijatého znění bez dalších změn. Předložený text obsahuje priority našeho výboru i stanovisek výboru pro občanské svobody a výboru pro dopravu a odpovídá mandátu, který mi byl jako zpravodajce dán hlasováním pléna Evropského parlamentu i zde na půdě výboru. Především však umožňuje, aby systém e mohl začít naplňovat svůj cíl, tedy přispět ke snížení počtu zranění a úmrtí při silničních nehodách a posílení bezpečnosti na evropských silnicích. A závěrem bych ráda ještě jednou poděkovala zejména italskému předsednictví, komisi a všem členům vyjednávacího týmu Evropského parlamentu za velice konstruktivní a efektivní spolupráci. Děkuji. Vanessa Polillo from the presidency. Hello. Uh, vítejte, pane Vino, předsednictví. Hmm, chce... Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Přeji všem krásný den. Velice mě těší, že zde dnes mohu být eh, při zkoumání tohoto polovního úkolu. Je to velice důležitá součást legislativy a představuje to poměrně důležitý pokrok pro snížení nehodovosti <clears throat> na evropských silnicích. E, I počet e, těžce zraněných, jakož i objem hmotných škod. to je opravdu pokrok v Evropské unii. Někdy je tomu tak, že naše práce nedostává odpovídající pozornost a proměrní občané nevědí, co se děje tady v parlamentu, jak se snažíme usnadnit jim život. Ale jakmile toto nouzové tísňové volení bude zabudováno do vozidel, jakmile bude mít více vozidel tento systém, tak se ta výhoda jasně ukáže. Je to jasné poselství eh, pro všechny občany. Ráda bych zdůraznila, že dohoda k tomuto nařízení ukazuje, děkuje za mnou spolupráci v rámci spolorozhodování. Bylo tady naprosto jasné porozumění vzájemných postojů a e, sledovali jsme stejný cíl, to znamená ochranu e, lidského života a co možná nejrychlejší uzavření legislativního postupu. Bylo pro mě ctí a privilegiem účastnit se tohoto řízení. Děkuji paní zpravodajce za její práci členové výboru INKO a paní členům výboru INKO a paní předsedkyně. Chci rovněž děkovat komisi, že e, k tomuto mohlo dojít a děkuji také za angažovanost při třístraných jednáních, která byla velice efektivní. Děkuji. Thank you. And would the commission like to say... Děkuji vám. Chce k tomu ještě něco říci komise, Joao Filip. Děkuji. Komise vítá politickou dohodu, kterou uzavřel váš výbor v trialozích s radou. Ze všech pohledů je tento kompromis dobrý a můžeme ho podpořit. Musíme si uvědomit, že Evropský parlament eh, vždycky eh, velice prosazoval e-call a právě kvůli, nebo právě díky eh, vašemu zápalu se systém e-call stane realitou. Takže chceme vám poděkovat za váš zápal a z vaší práci a zejména děkujeme paní Sehnalové. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit ještě někdo ze stínových zpravodajů? Carlos? Děkuji. E, já bych chtěl také poděkovat paní kolegyni e, Olze Sehnalové za její skvělou práci na tomto tématu. A chtěl bych poděkovat také různým předsednictvím, zejména italskému předsednictví a také komisi za její úsilí, se kterým se nám snažila ulehčit práci. No pokud by měl existovat nějaký dobrý příklad spolurozhodování a práce ve skvělé atmosféře se vzájemným porozuměním, a se schopností dosahovat pozitivních výsledků, tak si myslím, že právě e-call je toho příkladem. E, systém e-call, paní předsedkyně, zachraňuje životy. A v době, kdy lidé často říkají, že nepotřebují více Evropy, e, legislativa o e-callu bez ohledu na schvalování typů eh, pro instalaci tohoto zařízení je skvělým příkladem toho, jak více Evropy eh, přináší efektivnější řešení eh, v důležitých oblastech jako snižování počtu úmrtí na silnicích a zlepšování služeb pro oběti dopravních nehod. Ta dohoda e, je odrazem toho, že e, parlament, komise i rada mohou být hrdé na cíle, které jsme si vytyčili a zejména potom na cíle v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Povinné zavedení systému e na základě tísňové linky od roku 2018 eh, bude zcela jistě, nebo promění zcela jistě situaci na silnicích, pokud jde o bezpečnost. Jak už správně zdůraznila paní zpravodajka Sehnalová, chtěl bych eh, podotknout, že eh, zejména u civilních vozidel a vozidel tísňových služeb musí existovat silná ustanovení pro ochranu osobních údajů. Ta data nesmí být využita k žádným jiným účelům než nouzovým a nesmějí, e, se, nesmí být vyměňována se soukromými systémy. Takže jak říkám, pokud někdy máme, pokud, pokud máme příklad dobré práce, tak toto je on. Ano, dobře. A na plenárním zasedání budeme hlasovat 28. dubna. Děkuji všem. Right, we're going to move straight on. Přejdeme, přejdeme, přejdeme k dalšímu bodu. Um, a to je zpráva k nařízení instalací, kde zpravodaj Antonio Lopez Istoris White. Eh, dívala jsem se do místnosti a pak jsem si uvědomila, že jsem věděla, že tady nebude, protože ho nahradí no, Zones. Je to tak? Pro, na tuto výměnu názoru. Děkuji paní předsedkyně, on není nahrazen eh, mnou, ale eh, přesto mi poslal dopis, který vám přečtu. Na poslední chvíli se něco stalo, takže nemohl přijít. Text, který mě poslal před několika minutami, zní. Pan López eh, se velice omlouvá, nemůže být Eh, přítomen. Požádal mě, o, abych informoval výbor o následujících eh, otázkách týkajících se kompromisních pozměňovacích návrhů. Zpráva měla 131 návrhů eh, pozměňovacích návrhů komise a IMCO prezentovalo dalších 41 návrhů. Trh těchto instalací je charakterizován vysokou mírou specializace, proto je to velice technická zpráva a můj kolega Antonio eh, vedl několik jednání se všemi kolegy, kteří podali pozměňovací návrhy. Všechny z nich, které byly obdůvodněné a technicky eh, správné, byly přijaté. Pouze několik z nich, které neodpovídaly cíli harmonizace legislativy Unie, nebyly podpořeny. Antoniem, tedy zpravodajem pouze jeden kompromisní pozměňovací návrh, existuje s kolegou, jednaný s kolegem Filipem Živánem a s Michel Danton, eh, který se týká kablových instalací eh, mm, brzových systémů. Cílem je umožnit, aby různé technologie brzdových systémů mohly na trhu koexistovat. Spravodaj a francouz Čeští kolegové navrhují text, který plně respektuje princip technologické neutrality a zajišťuje stejné podmínky pro všechny aktéry na trhu nezávislé na technologii, která se používá. Mám tady i text kompromisního návrhu, možná bych vám ho měla přečíst. V kamerových instalacích budou dva nebo více brzdících systémů. Každý z nich musí být schopný tuto instalaci zastavit eh, a budou koordinovány takovým způsobem, že automaticky nahradí aktivní systém, pokud nebude efektivní. Poslední eh, systém by měl být co nejblíže eh, mm, tažnému lanu, na několika uh, místech eh, zařízení. Netýká se to mm, tažných vleků, je to skutečně opravdu technické téma. Antonio chce zmínit dobrou spolupráci se všemi kolegy, kteří přispěli k této zprávě, která bude přijata zítra v tomto výboru koncencem, v rámci koncenzu. Uh, To je všechno, myslím. Pak jsou tady ještě nějaké připomínky pana Esturice ke komentáře. kde chce jenom ještě jednou poděkovat za dobrou spolupráci a žádá o podporu této zprávě. A to je všechno. Děkuji za eh, to, tuto reprezentaci. Skutečně to eh, bylo velice eh, náhlá záležitost. Děkuji tedy, děkuji za toto a příspěvek jsem ráda, že máme ten eh, streaming, protože velice se spolupracuje se stínovým zpravodají eh, Lucy Anderson jako stínová zpravodajka. Děkuji všem kolegům z EPP za vynikající práci, kterou odvedl Antonio na této správně. I když to je technická zpráva, je eh, velice složitá a je tam celá řada Eh, dopadů, které na eh, jiné oblasti práce IMCO, takže produktovou bezpečnost obecně a v, této přípra- v tomto případě v dopravě, v klíčových dopravních zařízeních. I když to je technické, řekla bych, že bezpečnost je důležité téma, především od eh, především proto, že následky nehody mohou být závažné. Víme, že se to v minulosti stalo takže my jsme konstruktivně spolupracovali na tomto nařízení a usilujeme o nové důležité nařízení do budoucna. My jsme se shodli na většině aspektů, většině pozměňovacích návrzích. Podpořili jsme kompromisní návrh v obtížném tématu a e, zase tam byly určité e, sporné body. E, ale ten mm, mm, výsledek je mm, dobrý, je důležité, je to harmonizační opatření. Za moji frakci my jsme se posuzovali problémy postoje parlamentu týkající se bezpečnosti produktů a dozoru nad trhem. Proto jsme se úplně neschodli konkrétně na otázkách prevence a sankcí. Ale jsem ráda, že jsme dospěli k nějakému závěru a díky tomu budeme schopni eh, pokračovat v dialogu. Děkuji. Děkuji, že vím, že Ulrika Veses tady není za EKR. Já budu velmi stručný, my jsme nepodali žádné Mm, pozměňovací návrhy, ale již eh, mm, obecně podporujeme ehm, kompromisní návrh. Některé eh, pozměňovací návrhy možná budou znamenat větší zátěž pro operátory, tam budeme hlasovat proti a jinak jsme spokojení. Paní Sehrancová Chazanzová, ano, i my jsme eh, spokojeni, my eh, podříme návrh brzných systémů od začátku, eh, akceptujeme závěry, doufáme, že taková spolupráce se stane normou v tomto výboru. Vedle kompromisních návrhů věřím, že zpravodaj má mm, No, se týče návrhu, jak hlasovat, jsou většinou správné. Seznam hlasovací je poměrně dlouhý. Doufejme, že bude rychle přijat a doufejme, že trialogy budou rychle uzavřeny. Děkuji. Pokud chcete, eh, pokud myslíte, že je možné něco eh, vyodhlasovat odhlasovat unblock, možná by se frakce mohly dohodnout. Pascal Duran za zelené. Děkuji, Vicky, velice rychle. Navíc proto se musím, navíc se musím omluvit, že jsem dorazil pozdě. Chci poděkovat za práci, která je vynikající ze strany zpravodaje. Já tady nechci to protahovat. My podporujeme kompromis, je to dobrý kompromis, který vyšel vstříc všem, takže skutečně očekávám, no, jak bych to řekl, že tato praktika naléza takovéto kompromisy se stane obecným jevem, byť některá témata jsou tak trošku obtížnější, ale my nemáme s tím žádný problém. Thank you. Just one... Děkuji. E, ještě e, jeden komentář z mé strany. E, je to velice technické téma, ale lanovky využívají ročně miliony lidí a jejich bezpečnost je důležitá. A já vím, že je zapotřebí nastolit určitou rovnováhu mezi bezpečností a různými eh, historickými eh, záležitostmi, které jsou pokrývány různou legislativou a je dobře, že tady tomu tak je. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji, protože to, že je to technické, ještě neznamená, že to není důležité. To bych chtěla zdůraznit. Takže eh, ještě nakonec Růža. Teď bych chtěla říct něco za sebe, jestli můžu. Mnoho lidí se bálo, že bude zavedeno nové nařízení, které zkomplikuje život majitelům nebo provozovatelům lanovek. A, a Tady eh, je ale eh, vidět praktický přístup, který život nebude komplikovat, ale zjednodušovat. To nařízení otevře eh, trh těm, kteří vyrábějí a obchodují s lanovými dráhami a nebudeme komplikovat život těm, kteří lanovky provozují, což je také potřeba patřičně veřejnosti sdělit. Já bych chtěla poděkovat tedy všem, kdo pracovali na této zprávě, protože se zdá, že výsledky jsou velice dobré a velice praktické. Chce se k tomu ještě komise vyjádřit? Děkuji vám. Obecně za to podporujeme návrhy eh, pana zpravodaje a podporujeme také kompromisní pozměňovací návrh. Jde tady o začlenování eh, nových eh, technologických řešení, eh, které se objevily teprve nedávno. Pokud jde o přijaté pozměňovací návrhy, máme problém s principem předběžného opat- opatrnosti v legislativě tohoto typu. Jde tady o totální harmonizaci v tomto legislativním aktu. A veškeré bezpečnostní aspekty jsou úplně pokryty nařízením a bývají vždycky pokryty v takovýchto nařízeních, což už jde nad rámec principu předběžné opatrnosti. Neboli základní eh, bezpečnostní požadavky by měly pokrývat všechny aspekty bezpečnosti, a pokud z vědeckého pohledu tam něco chybí, pak nařízení dává pravomoc eh, příslušným orgánům, aby stáhly z trhu eh, produkty, které nejsou bezpečné, a to i v případě, kdy se zdá, že splňují ustanovení nařízení. Takže veškeré bezpečnostní aspekty v tom nařízení jsou e, obsaženy ve své úplnosti a proto odkaz na princip předběžné opatrnosti by tam neměl být. Děkuji vám. Většinou eh, už se nekoná druhé kolo diskuze stínových zpravodajů, ale pokud máte nějaké problémy s tím, co řekla komise, tak to můžete říct nyní. Dobře, paní Anderson. Ano, normálně neděláme druhé kolo, ale pokud teď chcete, tak mluvte stručně. Děkuji komisi. Já eh, oceňuji vaši pozici, ale při vší úctě eh, já si myslím, že tady nesrovnáváte stejné se stejným. Eh, říkáte, že je to harmonizační opatření a jakýkoliv možný aspekt už je tam vlastně ošetřen, ale z právního hlediska to není to též. Je tady určitý zastřešující právní princip, který eh, jaksi je nad tím vším a já přesně nechápu ten argument. Eh, já bych velice ráda eh, diskutovala někde odděleně, protože tady není žádný konflikt. Můžeme tam mít princip předběžné opatrnosti a zároveň totální harmonizaci. Děkuji za objasnění. Možná můžete využít toho, že že postupujeme rychle, což je dobře, protože paní Styler potřebuje, abychom postupovali rychle, takže eh, můžete možná teď hned si eh, to probrat s komisí a my mezi tím pokročíme k dalšímu bodu pořadu jednání, eh, kterým je stanovisko ohledně Evropské strategie energetické bezpečnosti. Spravodajkou je paní Filis Husmanova ze skupiny liberálů, kterou tu dnes zastupuje eh, Kaja Kalas. Eh, tak děkujeme paní Kalas. A hlavním příslušným výborem je výbor ITRE. Je tu 82 pozměňovacích návrhů a eh, bude se konat rozprava o kompromisních návrzích. Vím, vidím, že někteří stínoví zpravodajové tu nejsou, jiní ano. Dobře, výborně, takže můžeme, můžeme pokračovat. Děkujeme, paní Kalas. Děkuji. Takže paní Husmanova mi, mě požádala, abych přečetla eh, její připomínky, protože tu dnes není. Eh, po přeskoumání všech pozměňovacích návrhů, eh, které se týkají kompetence výboru IMCO, si myslí, že budeme moci vypracovat stanovisko na základě vzájemné spolupráce. To stanovisko, které máte před sebou, zohledňuje většinu pozměňovacích návrhů, které se týkají kompetence INCO. Tyto pozměňovací Pozměňovací návrhy doplňují stanovisko, posilují ho, takže je širší a mnohem mnohostranější. E, návrh e, obsahuje několik kompromisních návrhů. První kompromisní návrh se týká primárně potřeby eh, řešit eh, roztříštěnost eh, vnitřního energetického trhu a nutnosti implementace třetího energetického balíčku a také připravenosti na narušování dodávky energie prostřednictvím spolupráce mezi členskými státy. Druhý kompromisní návrh se týká pozitivního dopadu integrace trhu na e, cenovou dostupnost energie. Tento kompromis, e, třetí kompromis zdůrazňuje efektivnost opatření na evropské úrovni e, a také využívání navrženého Evropského fondu pro strategické investice. Zapojení informačních technologií a a veřejných eh, informačních kampaní eh, je tam také pokryto. Dále eh, se tu hovoří o obnovitelných zdrojích energie a jejich od jejich dopadu a tím, že jsou zásadním prvkem ke snížení poptávky po energii. A konečně poslední kompromis se týká vývoje infrastruktury a spojů jakožto prostředku k zajištění energetické bezpečnosti. Spravodajka se domnívá, že toto stanovisko, doplněno o všechny vaše pozměňovací návrhy, bude užitečným nástrojem pro práci výboru ITRE a že tam bude silně zdůrazněna perspektiva výboru IMCO. Spravodajka bych chtěla poděkovat všem kolegům a zaměstnancům za práci a konstruktivní dialog při psaní kompromisních návrhů. Děkuji. Děkuji paní Tun. Vy jste tady za Antonia zase. Ano, jsem tu zase za Antonia, je to pro mě čest. Takže za EPP má Antonio na starost tuto zprávu a zase omlouvá se, že tu dnes není a děkuje zpravodajce za skvělou spolupráci, e, která umožnila e, prosazení všech pozměňovacích návrhů za EPP. Těch pět kompromisů, které navrhuje zpravodajka, můžeme podpořit a EPP bude hlasovat zítra pro. Tyto, pozmě, tyto pozměňovací kompromisní návrhy v podstatě se sbíraly eh, ideje všech eh, členů eh, našeho výboru a podle zpravodajky vylepšují obsah původní verze stanoviska. Antonio López Isturis se domnívá, že výboru ITRE a e, Evropské strategii energetické bezpečnosti e, dodáme silné stanovisko s dobrými návrhy, které se striktně drží v mezích kompetencí výboru IMCO. E, zpravodaj za EPP bych chtěl zdůraznit následující. Za prvé, hlavní podmínkou pro vytvoření e, energetické unie v budoucnosti je úplná implementace regulačního rámce e, třetího energetického balíčku a také dostatečná propojenost e, členských států a modernizace přenosových sítí. Za druhé, ty body jsou čtyři. EPP eh, e vítá eh, investiční plán předsedy Junkra. Eh, cílem tohoto ambiciozního investičního plánu jsou mimo jiné opatření energetické účinnosti na evropské úrovni financované z Fondu pro strategické investice. Za třetí, je velice dobrou zprávou pro vnitřní trh spotřebitele a ekonomiku e, Evropské unie, že, e, že e, politiky energetické účinnosti jsou dlouhodobými strategickými cíly a zahrnutí poptávky pro, po investicích do budov bude zejména prospěšné pro evropský stavební sektor a vytvoří pracovní místa a růst v tisících malých a středních podniků. A za čtvrté, stínový zpravodaj Antonio Isturis by chtěl zdůraznit odkaz e, na ukončení odstranění energetických ostrovů. Musíme mít na paměti, že vzájemná propojenost e, dodává vnitřnímu trhu e, bezpečnost, konkurenceschopnost a přímý prospěch pro spotřebitele, kteří tak budou mít přístup k energii za lepší ceny. Děkuji vám. Could I just... Děkuji. Mohu připomenout, že ty židle, kde jsou jmenovky, tak jsou pro poslance, eh, aby, ne pro asistenty, jinak pro mě je to velice matoucí, když se snažím někomu dávat slovo a tak dále. And very promptly, Mr. Nielsen has just Pan Nilsson přišel právě včas. Eh, jste jeden ze stínových zpravodajů k tomuto bodu za SAD. Děkuji, že máme energetiku, ano. <laughs> Já jsem myslela, že to je ve čtyři. My jsme prostě velmi efektivní dnes. Já chci říct, že toto uh, téma je eh, zpracováváno v duchu dobré spolupráce. My jsme eh, hledali dobré kompromisy. Já jsem eh, tedy spokojen s tou prací, kterou odvedl zpravodaj a musím říci, že pro nás byly některé věci důležitější než jiné. Já jsem rád ale, že, se, že jsou mm, v tom dokumentu. Jedna věc, kterou chci zmínit, je energetická účinnost. Myslím, že často zapomínáme, co můžeme dělat v této oblasti. Když jsem byl starostou na severu Švédska, tam máme velkou zimu, takže by mělo být drahé vytápět domy a města. Před 25 lety jsme začali s projektem s poradci. Měli jsme poradce na, pro energetickou účinnost, bylo to v celém Švédsku. Výsledkem bylo, že mnoho soukromých majitelů, mnoho firem, mnoho místních mm, or, úřadů, orgánů získali jaksi informace o tom, jak nejlépe snížit spotřebu a náklady na energii. Proto, i přesto, že naše klima je velmi studené, tak vytápění domů není dražší na severu než na jihu. Nebo mm, prostřed Evropy. Takže věci se dají dělat lépe. A e, jsem spokojen s tou prací, který jsme odvedli, je to dobře, dobré, e, dobrý dokument. Annalin Prosur. Děkuji ti, Vicky. Já bych také ráda poděkovala paní zpravodajce za tuto vynikající práci, zejména co se týče zpracování pozměňovacích kompromisních návrhů. Jak už se zmínili i další kolegové, Eh, podařilo se nám dosáhnout širokého konsensu napříč všemi politickými skupinami. A to ukazuje, jak relevantní je energetická bezpečnost pro všechny a pro všechny regiony v Evropské unie. Musíme ještě hlasovat o pozměňovacích návrzích, které, kde jsme nedospěli ke kompromisu, ale dosáhli jsme velice dobrého základu a to je nejdůležitější. Také jsme spokojeni s tím, že můžeme konstatovat, že eh, souhlasíme s energetickou účinností. Čím méně energie spotřebujeme, tím méně budeme závislí na jiných státech. A je to také dobré pro naše občany, nebo čím méně energie budou spotřebovávat, tím méně budou platit na fakturách za elektřinu. Vítáme, že tady vlastně taky voláme po právní bezpečnosti, zejména jednáli se o obnovitelné zdroje energie. V mé budoucí zprávě o lepší legislativě eh, to také zohledním ještě více. Investoři potřebují naprosto jasně bezpečný právní rámec. Evropská unie by eh, neměla vysílat eh, špatné signály, kdyby za pár let zase předložila jinou legislativu. Děkuji tedy všem, zpravodajce, stínovým zpravodajům a samozřejmě asistentům. So Mr. Mastalka's not here. Pan Mastalka tady není. Pan Duran. Pascal. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně, domnívám se, že už to tady zaznělo. Eh, co se týče energie a energetické bezpečnosti, tady vlastně pojednáváme jádro problému a nezbytnosti Evropské unie. Účinnost Eh, je prostě nezbytností, jak eh, kvůli obezřetnosti, opatrnosti, ale tak také kvůli nákladům a kvůli potírání sociální nerovnosti, eh, protože to je jedna z nejdůležitějších otázek 21. století. A je to rovněž důležité té eh, pro boj proti klimatu a je to vynikající pro to, aby se nalezla pracovní místa pro malé a středně velké podniky, eh, pro řemeslníky, takže to má mnoho výhod tato zpráva. Samozřejmě bezpečnost, nezávislost EU na energii, to je zcela evidentní, což je velice důležité, protože nám to umožní hovořit svobodněji eh, s zejména určitými partnery. Čili ta práce, která byla vykonána, je vynikající, rovněž dosažené kompromisní návrhy a těch pět pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, prokazují vůli eh, dospět k dohodě. Je tady pouze jeden bod, kde si nejsem jist, zda tedy eh, zpravodajka tady má vůli a zda mi ta vůle unikla. Pozměňovací návrh 47 v tom žádáme jednoduše, aby se připomnělo, že tato energetická účinnost bude mít pozitivní dopad na vytváření pracovních příležitostí a tudy na rozvoj malých a středně velkých podniků a to bylo odstraněno. A já jsem velice překvapen, že to bylo z toho návrhu odstraněno, protože o to nám jde přece všem. Toto mě tady trochu zneklidnilo, já bych chtěl požádat o to, aby tato část našeho pozměňovacího návrhu 47 se tam začlenila eh, k těm dosaženým kompromisům. To je moje jediná poznámka a jinak pro zbytek potvrzuji, že jsme pro těch pět pozměňovacích kompromisních návrhů. Are there any other Nějaké další přihlášky do diskuse? Ne? Takže mm, vám děkuji za vaše komentáře. Chtěla jsem říct ještě jednu věc. Pokud zůstaneme co nejvíce e, v kompetencích IMCO, především z hlediska spotřebitele, tak to je užitečné, protože e, jiné výbory e, se ptají, proč se IMCO vyjadřuje v tolika případech a je, my připomínáme, že to posuzujeme z hlediska jak spotřebitele, tak vnitřního trhu. A ta perspektiva spotřebitele je velmi důležitá. Takže vám děkuji za práci a nyní přejdeme dál k bodu 8, což je stanovisko ochrany nezveřejného know-how obchodních informací obchodního tajemství před ne- oprávněným získáním, použitím a zveřejněním paní eh, navrhovatelko je Lara Komi a eh, je tady 211 pozměňovacích návrhů, které dostala, což ukazuje, jak důležité um, to téma je. Předám slovo paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nevím, zda vás mohu mm, utěšit, protože eh, v příslušném výboru bylo daleko více pozměňovacích návrhů, ale to by nás nemělo teď odvést od naší práce. Dnes budeme hovořit o pozměňovacích kompromisních návrh, návrzích a mm, podíváme se, zda se nám podařilo dosáhnout vyvážené zprávy. Máme 23 kompromisních pozměňovacích návrhů a Pokusím se mm, to teď velice stručně a jasně vysvětlit. První kompromis, to je bod ustanovení 8, eh, kde se jedná o minimální harmonizační zásadu a o hodnotu know-how. Eh, to také připravili zelení a zohlednili jsme přitom eh, pozměňovací návrh 9 v souladu s článkem 2. Další kompromis tady je uveden nový bod odůvodnění 10, kde se jedná o nezbytnost posílení role odboru v členských státech, protože tarifní vyjednávání tvoří důležitou část a součást práce odboru. Toto žádala strana zelených toto není potom eh, odráženo v korpusu textu samotného. Některé státy směrnici o tarifních vyjednávání implementovalo, ale nikoli všechny členské státy. Můžeme jasně odkázat v bodech ustanovení preambule, na to považujete lito za dostačující. Třetí kompromisní pozměňovací návrh, tady se jedná o pojmy, aby ochrana obchodního tajemství nebyla hnána až tak daleko, že by byly postiženy zájmy veřejné zprávy, veřejnosti a mobility zaměstnanců. Všechno to, co zelení ALDE, socialisté a GUE eh, předložili, bylo zohledněno. Já jsem to tady neze vše obecňovala, ale všechno jsem uvedla velice specificky. Čtvrtý kompromis, prosím, eh, ano, budu hovořit poněkud pomaněji. Čtvrtý kompromisní návrh, tady se ukazuje, že v těchto třech letech pro opravné prostředky či pro odvolání komise hovořilo o dvou až tří letech, někteří kolegové navrhovali šest let, ale ty tři roky jsou podle mého názoru dobrým kompromisem. A to se eh, stane součástí mm, patnáctky. Potom se také zmiňuje, eh, že eh, tady máme také obchodní tajemství pro služby a já jsem udělala návrh, aby tento pojem byl zahrnut také do definic, kde se jedná tam, kde dochází k porušení obchodního tajemství služeb a proto e, toto se zmiňuje, ale pouze v bodech odůvodnění, ale na tom jsme se také domluvili. Potom šestý kompromisní návrh, lepší formulování a definice jako 8 a 10, to jsou pouze redakční úpravy, potom kompromis 7, to je velice relevantní bod. Eh, tady poukazujeme na fragmentovaný trh, protože máme státy, které nemají eh, reglementaci úpravu a na druhé straně státy, které mají zaběhnuté normy potřebujeme nějak sladěné normy, ale nemůžeme zase snižovat ochrannou úroveň, která již v jistých státech existuje. Ochranné normy eh, by mohly mít takový pákový efekt pro budoucí lepší legislativu. To by také mělo být cílem snah našeho výboru. Jedenáctý kompromis tady se praví, že používání obchodního tajemství bude protiprávní, využije-li ho někdo k tomu, aby ho použil také eh, protiprávně. Další důležitý bod v dalším kompromisu, kde se praví, že získávání, využívání a zpřístupnění obchodního tajemství je legální, eh, pakliže je to v souladu s nitrostátní legislativou a pakliže se to používá veřejnou zprávou při vykonávání její práce. 13. kompromisní návrh E, tady jde o objasnění, lepší objasnění textu, to tady nebudu extra zmiňovat, tady nejsou potíže 16. Tady se praví, e, že povinnost dodržovat tajemství není dána, existuje soudní výrok. Obchodní tajemství potom e, už neodráží ustanovení článku 2 to byl 16. kompromis, o kterém jsme jednali. A tím se dostávám k 17. kompromisu. A to je důvěrnost dokumentu jednali se o soudní řízení a o zbytku už nebudu hovořit, to nebyly žádné problematické kompromisní návrhy. Ale přece jenom bych ještě ráda upozornila jeden bod, který jsem nechala otevřený a to je přiřazování odpovědnosti pro získávání, používání a protiprávní využívání obchodních tajemství. Tady je třeba zachovat objektivitu kolegům Alde bych ráda řekla, kdyby se nedbalo škrtla, to by nestačilo, to by jenom oslabilo ochranu. Buď se také zohlední subjektivní vina. Paní předsedkyně žádá paní poslankyně, aby hovořila poněkud pomaleji. Takže buď se rozhodneme proto, eh, že celá ta záležitost se také bude subjektivně posuzovat, kdo má vinu, anebo jenom to, co se bude moci dělat, aby prostě se učinila náprava. Objektivní aspekt je důležitý. Nezávisle na příčině důležité k pojednání je důležitá je škoda, která na základě toho vznikla. Pak, když jsem hovořila příliš rychle, Řekněte mi to, jestli jste neporozuměli všem, jak se prosím přihlašte. Byl tady také stínový zpravodaj, který je Ital, takže jsem mluvila rychle. Děkuji, to je velice užitečné. Snažíme se eh, technicky sledovat ty technické diskuse, ale máme dost času, abyste odvedla spoustu práce. Pane Koferaty, chcete si vzít slovo ze socialisty? Děkuji vám, paní předsedkyně. Je známé, že Italové hovoří rychle a já jsem výjimka a proto se neobávejte po setkání stínových zpravodajů před několika týdny jsme získali, dostali kompromisní návrhy, celkem jejich, to, jejich 23 kompromisní pozměňovací návrhy, které již kolegyně Komi představila. Dnes ráno frakce SAD, stejně tak jako paní zpravodajka a ostatní stínoví zpravodajové, předložili připomínky, poslali nám připomínky ke všem kompromisním návrhům. Eh, velice si vážíme snah kolegyně Lary, ale přece jenom vám musím říci, že my se domníváme, že ty úplně nejdůležitější body pro frakci SAD buď nebyly pokryty, a nebo pouze z části. Proto musím říci, že tady tady máme ještě velké názorové rozdíly. V diskusích jsme vícekrát zdůrazňovali pro nás nejdůležitější aspekty, a to jsou čtyři, a já je krátce ještě jednou zopakuji. Za prvé, je třeba zřetelněji formulovat, že know-how a profesní zkušenost zaměstnance to nejsou žádná obchodní tajemství a to nebylo do kompromisních návrhů zapracováno. Za druhé je rovněž nezbytné jasněji definovat, že obecný veřejný zájem je tady důležitý, zejména ve veřejné správě. Za třetí, bychom rádi měli jasnější určování definic obchodního tajemství a protiprávního získání ve srovnání s tím, co je obsaženo v kompromisech. Čtvrtým aspektem, kde nesouhlasíme, je nedostatečná ochrana, eh, co se týče eh, vyjadřování a nyní ještě následující článek 2. Tady není zohledněno, že komerční hodnota a také veřejné zájmy musí být zohledněny. Stejně tak jako ve článku 3 v kompromisu se nezohlednilo několik pozměňovacích návrhů, které jsou pro nás důležité 23, 109 a 110. Tady odkazujeme na protiprávní získávání a hospodářské škody. Zkušenost ty vědomost, které byly čestně získány zaměstnanci při provádění jejich práce. My se domníváme, že změní článku 4 musí být přepracováno, eh, neboť eh, tady prostě jsou ještě názory jako 121, 122. Tady se jedná o vyloučení z poskytování informací a know-how zaměstnance. A 123, zde je odkaz na vyloučení veřejného zájmu. A potom eh, tady máme také aspekt, že pozměňovací návrhy 4 a 5 byly sloučeny, s tím nesouhlasíme. I u jiných bodů podle našeho názoru ještě došlo k nepřesnostem a rozdílnému hodnocení, ale jádro názorových neschod jsou tyto čtyři body a proto bych rád eh, se požádal paní zpravodajko, zda by nebylo užitečné posunout hlasování, <clears throat> se kterým se počítá na začátku příštího týdne. Ale podle mého názoru to je příliš záhy proto abychom se mohli ještě jednou pokusit dospět ke sladění našich stanovisek. Co do těch bodů, které jsem tady oslovil, budeme-li mít víc času na diskusi, možná by se nám mohlo podařit mm, dospět k několika kompromisním řešením. Pakliže ale lhuta pro hlasování zůstává, tak tedy dojde k hlasování s velkými názorovými rozdíly. So I'll go around all the shadows and take a comment, but especially... Um, dám slovo všem mm, stínovým zpravodajům, e, co se týče načasování, tak tady je trošku problém vzhledem k tomu, eh, mm, co se děje v květnu a v červnu v budovách, tak pro ně mohly být jak si obtížné připravovat věci, takže toho jsem si vědoma. Budu to projednávat s um, EKR za EKR Clarkin, prosím, děkuji paní um, předsedkyně, děkuji paní zpravodajce i za její práci. Mojí prioritou zůstává zajistit, aby přístup Evropské Unie k obchodnímu tajemství je zajistit, aby podniky měly nástroje na ochranu svého know-how. Mm, celkově to znamená, že definice obchodního tajemství je velmi důležitá a má klíčovou hodnotu. Eh, doufám, že se nám podaří najít, jak to Eh, reflektovat v pozměňovacích návrzích kompromisních 10 až 10, 6 až 10. Další věc je ochrana kodního tajemství během eh, eh, soudních sporů. To jsem ráda, že to je řešeno v souladu s mým pozměňovacím návrhem, tak jak to původně zamýšlela rada. Co se týče období promlčení, já bych se přála delší, než jaké se v současnosti navrhuje. Myslím, že je vhodné stanovit delší období. Velice technické věci se dlouho připravují eh, a může to případ eh, soudní před trvat leta. Eh, pokud bychom omezili, zkrátili to dobu promlčení, pak bychom podporovali krátkodobá opatření jako žádost o Mm, mm, mimosoudní rozhodnutí a podobně. A, a tato dočasná opatření by blokovala biznes, takže mm, kompromis 15 není akceptovatelný pro naši frakci. My chceme spolupracovat se s prodejem najít um, vzájemně akceptovatelné řešení. Také chceme, abychom, když děláme legislativu, abychom nesnižovali ochranu. E, pro některé držitele obchodního tajemství ta promlčecí lhuta v kompromisu 15 by znamenalo snížení ochrany a EKR to považuje za protichůdné cílům tohoto návrhu, ale my přicházíme v duchu kompromisu, ehm, pokud bude reflektovat naše vlastní priority. Děkuji, těšíme se na další spolupráci. Děkuji Kakala za liberály. Děkuji zpravodaj za návrh kompromisů. Však mně se zdá, že tady bylo eh, nějaké setkání stínových italských eh, členů tohoto výboru, protože stínoví eh, zpravodajové SND mluví o eh, jednání, kde se projednávalo kompromisní návrhy. Já jsem na takové setkání ale pozvána nebyla. Nevím o tom. Teď jsme dostali ty kompromisy minulý týden. Já si nejsem vědoma možnosti je projednat jako stínový zpravodaj. Nicméně některé kompromisy ALDE bude moci podpořit, ale někde máme stále pochybnosti. kompromisu 3 souhlasíme s přístupem zpravodaje uvést um, veřejný zájem, který je třeba chránit a ten eh, seznam v článku 4 by měl být co nejjasnější. Znamená to ale, že zpravodaj zachová návrh komise v článku 4 tak, jak je, nebo to bude ke hlasování. Také jsem ráda, že zpravodaj um, vysvětluje v bodech odůvodnění to především um, bod 17, můj pozměňovací návrh, co se týče promlčení, doby promlčení, my máme problém s kompromisy stále podporujeme návrh komise, eh, abych se vyjádřila k tomu, co řekl zástupce EKR o těch soudních opatřeních. Pokud bude doba promlčení delší, bude možnost i déle používat těch soudních opatření. Takže vaše argumenty vlastně jsou, jdou proti tomu delšímu době promlčení, protože by to znamenalo, že by to blokovalo činnost firm, podnikání firm. Minimální harmonizace, já jsem řekla několikrát, nemohu podpořit kompromis 7, a ten, který se týká možnosti členských států zavádět více ochranných opatření. Já bych se držela návrhu komise. Pokud však většina kolegů nesouhlasí, možná bychom jsme se mohli dostat, že E, články 2, 3 a 7 budou harmonizovány, co se týče definice, co je legální, co je ilegální a také promlčecí doba bude harmonizována. Jak jsem řekla, pokud je cílem mít jednotná pravidla, protože je obtížné e, pro firmy pochopit, jaká platí pravidla v různých zemích, tak toto by se mělo harmonizovat souhlasím s tím, že v procedurálních otázkách mohou být rozdíly mezi státy, hmm, takže tam by mohla být nějaká flexibilita. Kompromis 10, definice. Um, tam hmm, já souhlasím se sociálním demokraty, že E, především co se týče mm, zpětného inženýrství a podobně, tam mm, ta formulace vyvolává zmatek. Dále kompromis 12, veřejné orgány, já bych preferovala znění návrhu 36 ALDE, kde platíme výhradně o veřejných orgánech. Dále odkaz na unijní národní vnitrostátní právo před článkem 4, kde je seznam výjimek, e, co se týče získávání a zveřejňování obchodního tajemství, tak to je více matoucí než jasnější. 16 je důležité, aby držitel obchodního tajemství prokázal, že tam je obchodní tajemství, že to kvalifikuje jako obchodní tajemství, je to tedy na soudu, aby rozhodl, zda to skutečně je obchodní tajemství. Nemůžeme regulovat to eh, eh, tom dokumentu, v té směrnici. A neměli bychom zacházet do pravomocí soudu a nechat je dělat jejich práci. Kompromis 18. Neměli bychom eh, mm, s dostatečnou mírou jistoty. Možná bychom se mohli podívat na návrh ALDE 190. Eh, děkuji za ty návrhy kompromisů, k tomu se vyjádříme písemně, pak možná proběhne schůze stínových zpravodají na, pro, na projednání tohoto. Um, uh, Mr. Kofrati, uh, pan Koferaty a paní Komi by chtěli to objasnit. Já si nemyslím, že se konalo nějaké setkání stínových zpravodajů. Chtěl jsem uklidnit kolegyni. Zasedání stínových zpravodajů bylo před dvěma týdny a vy jste tam byla, já ne. Neboť jsem měl soukromé povinnosti a nemohl jsem se zúčastnit. A, a, čili nebylo žádné zasedání mezi Italy, tedy o tom to vás čím, vás, mohu, čím vás mohu ujistit. Máme jenom rozdílné politické názory, paní Komi a já a proto eh, nemůžeme komunikovat mimo tento sál. Thank you. Um, Děkuji. Pan Maštálka tu není, ale Pascal Duran za zelené tu je. Eh bien voilà, euh, merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, tak už po třetí mám slovo, mám dojem, že je to jak minule. Eh, já už jsem to řekl naposledy, já mám takový nepříjemný pocit, co se týče této zprávy. Ne eh, kvůli práci paní zpravodajky samozřejmě, ale co se týče ducha této zprávy a úprav eh, učiněných na této zprávě. Domnívám se, že legislativa týkající se obchodního tajemství, která nám byla předložena, by měla chránit malé podniky, malé a středně velké podniky, které nemají tak velké kapacity jako velké podniky, aby mohly nějakým způsobem účinně chránit své obchodní tajemství. To je v pořádku, s tím vůbec nemám problém. Už jsem o tom diskutoval s komisí, že eh, je celá řada vnitrostátních úprav eh, k této ochraně obchodního tajemství, ale co se týče logiky harmonizace, eh, některé státy nemají tyto prvky. A já chápu, že je tady rozdílnost, ale trošku mě zneklidňuje, prostě mám tak trochu strach, aby eh, se tento tek nestal tím, že bude zneužit velkými skupinami, například velkými farmaceutickými skupinami, mm, eh, které, co se týče patentů, chrání vývoj zejména geriatrik, eh, zatímco obchodní tajemství tady by mohlo dojít k tomu, že by eh, byl omezen, eh, že byla omezena výroba geriatrika, to by znamenalo poměrně velké škody pro farmaceutický průmysl. Ehm, ehm, Naše skupina si myslí, že by bylo dobré zůstat v té logice začátku, eh, kterou se komise snažila vyrovnaně předložit. Já si myslím, že to, co s touto zprávou děje, je přesný opak. Měli bychom tady omezit jasným definováním obchodního tajemství. My víme velice dobře, co by se nemělo dít, e, například, aby se to dotklo mobility zaměstnanců, e, kapacity informací e, pro zaměstnance, pro novináře a toto by se mělo odrážet, ale máme tady také jiné texty ve směrnicích a je to také pojednáváno v subsidiární zásadě ve vnitrostátní legislativě členských států. E, tato zpráva je redigována takovým způsobem, jako by tady ta zpráva měla prostě integrovat úplně všechno nekonečně, zejména co se týče sociálních práv, co se týče vylučování konkurence a tak dále. Já nechci tady vstupovat do detailu pozměňovacích návrhů, protože nedohodneme-li si na důvodu, proč bychom tento text měli mít, tak nemůžeme dospět k žádnému kompromisu. To by mi tedy bylo líto, eh, protože si myslím, že už jsme prokázali mnohokrát, že můžeme eh, projevit snahu nalézt kompromis. Eh, já tady nebudu číst všechny naše pozměňovací návrhy, paní zpravodajka je zná, můžeme je spolu opět probrat ale globálně chci říct, že tady se, se mi zdá, že je důležité, abychom se vrátili k duchu obchodního tajemství, aby se, abychom se omezili na to, co je důležité, čili ochrana výroby a uvádění na trh, abychom mimo oblast působnosti nechali všechno to, co se týká dobrého informování zaměstnanců, spotřebitelů a evropských občanů. Děkuji. Okay, I wonder if the commission... Chce k tomu ještě něco říci komise? Dobře, pan González. Pan, pan Fernández, omlouvám se. Děkuji, já jsem Mariano Fernández Salas. Komise bych chtěla eh, poděkovat eh, vašemu výboru za eh, dnešní rozpravu. My jsme ji se zájmem sledovali, padlo tu mnoho zajímavých návrhů a doufáme, že výsledek debaty přispěje k dobrému návrhu. Chtěli bychom ještě připomenout několik bodů, několik prvků tohoto návrhu. Jedním z nich je, že tento návrh nevytváří žádné výlučné právo na informace. To bychom chtěli zdůraznit, protože občas, se, občas to v debatách zaznívá. E, pokud je o informace, které jsou už známé nebo e, které jsou přístupné e, každému člověku na ulici nebo lidem, kteří nepracují v daném oboru, tak takové informace mohou být používány a zároveň ta směrnice nijak neomezuje nezávislý vynález umožňuje zpětné inženýrství produktů, které jsou na trhu Některé pozměňovací návrhy eh, nebyly možná zohledněny v kompromisních návrzích, ale ty, které byly, eh, tak ty eh, omezují některé z těchto svobod. A chtěli bychom zdůraznit, že by bylo dobré tento problém zvážit. Za druhé bych chtěl říci, že navržená směrnice není nijak v rozporu se stávajícími předpisy pro zveřejňování obchodních informací, ať už veřejnosti nebo státním úřadům e, z důvodu veřejného zájmu. E, rozhodně není úmyslem komisí e, omezovat tato ustanovení a konečně bych chtěl připomenout, že si myslíme, že návrh komise je vyvážený a většina pozměňovacích návrhů dodržuje tuto rovnováhu a za to děkujeme. Děkuji. Já si pamatuju, že když komise tady prezentovala eh, tento návrh, eh, tak eh, ho velice silně podložila argumenty, že jedním z důvodů, proč někdy podniky neobchodují na jednotném trhu, je jejich obava, že pokud by jejich obchodní tajemství bylo zveřejněno, tak oni nemají žádný způsob, jak zahájit řízení pro porušení zákona. Takže tento návrh má právě zajistit, zajistit, aby v případě, kdy dojde k porušení, eh, aby mohly tyto podniky získat ochranu. Proto tady jde o ochranu eh, obchodních tajemství. Nejde tady o to, co, co je tajemství, co, nejde, co není tajemství a tak dále. Já si pamatuju ten velice silný argument ze strany komise. A sice eh, firmy by neobchodovaly přeshraničně, protože se bojí, že právní rámec je dostatečně neochraňuje v případech, kdy je narušeno jejich obchodní tajemství. A právě proto je zapotřebí posílit ochranu obchodních tajemství. Je to trošku eh, odlišné od jiných eh, témat, o kterých se tady hovořilo. Ale chtěla bych ještě připomenout kolegům, že, jestli, že pouze pro, když pozměňovací návrh není v kompromisu, ještě to neznamená, že se o něm nebude hlasovat. Bude se o něm hlasovat. Eh, je to, v kompromisech je zahrnuto mnoho jednotlivých pozměňovacích návrzích, ale to ještě neznamená, že nebudeme hlasovat o těch, které nejsou součástí žádného kompromisu. Samozřejmě budeme hlasovat o každém pozměňovacím pozměňovacím návrhu. I o těch, které nejsou v kompromisu. Takže e, ještě jednou děkuji. Nabídli jsme e, paní zpravodajce ještě možnost od, změnit datum hlasování na 23. dubna případě, že by se to paní zpravodajka přála. Já říkám ale, že pak je to riskantní, e, protože tedy e, doufáme, že to bude v pořádku. Sekretariát bude určitě mezi tím pracovat velmi profesionálně, jenom mi, trošku dělá starosti, pod jakým tlakem bude sekretariát přes Velikonoce v tom e, Tyrkisovém týdnu, kdy nebudou moci jít do svých kanceláří a připravovat tam dokumenty. A poku, po, pokud chceme, aby hlas našeho výboru byl slyšet, tak musíme hlasovat v dostatečném předstihu před výborem Jury, protože výbor Jury je tady hlavní příslušný a ne my. A teď bych dala ještě slovo Láře Komi a děkuji moc krát. Pokud komise nechce ještě dále hovořit, nechce, dobře. Hm, hledáme tady ještě datum. Budeme mít také studijní dny a výjezdní zasedání. Možná, že bychom o tom datum mohli hovořit. Pro, souhlasím s odsunutím hlasování, abychom nalezli optimální řešení. Ne proto, že bych měla strach před tím hlasováním. A to, to ne. Jedná se mi o to, abychom skutečně předložili dobrou zprávu a potom budou pokračovat v právním výboru nad tím pracovat. Chci také uklidnit své kolegy, kolega Koferaty už nesouhlasí v jeho politické skupině s se svými kolegy, nehledě na Forza Italia. K žádnému soukromému setkání nedošlo, dialog je otevřen naprosto všem, jak všem z této instituce, tak, a, tak i mimo ní. Jenom jsem chtěla říct, že toto je důležité, to jsem chtěla vyjasnit. Eh, byly tady určité úvahy, jednak co se týče mobility zaměstnance. To eh, je uvedeno nejenom v bodu odůvodnění, ale také v příslušném článku. To jsme převzali z frakce SAD, čili jsme to zohlednili. Potom, co se týče lidských práv, zejména názoru na svobodný, pardon, svobodný projev názoru, Tady jsme se pokusili formulovat návrhy a opět jsme to přijali do bodu odůvodnění. Co se týče návrhu pana Durana a pana Koferatyho, ty byly poměrně vzdáleny od mínění ostatních, bereme to na vědomí a jinak se všechno převzalo v bodech odůvodnění. Co se týče článku, tady je to trochu jiné, to je ještě bod zkoumání. Předsedkyni také připomněla, že se jedná o konkurenceschopnost a o hospodářský růst. Máme tady celou řadu nařízení týkající se investiční ofensivy Junckera, ale v obchodním tajemství padáme do oblasti, která je velice chráněná, spojená s velkou byrokracií. Jeden z mých cílů je chránit občany, ale i zaměstnance, ovšem i kreativní občany. E, a chtěla bych dosáhnout minimální harmonizace. Když někdo je dobrý, když některá země může mít dobrá pravidla, tak bychom se tomu měli přizpůsobit a neměli bychom tuto země donutit, aby prostě snížila své normy. A souhlasím s tím, abychom odsunuli hlasování spojím se se sekretariátem a podíváme se na to už předem. Děkuji sekretariátu za velkou trpělivost. Jistě najdeme vhodný termín. Can I suggest therefore that we... Můžu tedy navrhnout, eh, že budeme hledat jiné datum a pokud nenajdeme, tak stále platí příští týden, ale možná ještě tedy dnes, dnes večer to zkontrolujeme se sekretariátem, jakmile skončí dnešní schůze. Takže máme trošku časový předstih, ale děkuji všem, že stíhají naše tempo. A přesuneme se nyní k bodu číslo 10. Takže jenom abyste věděli, vy, kdo jste tady nebyli na začátku. Nejdříve vezmeme bod 10 a pak teprve bod 9 a já velice doufám, že oba tyto body skončíme do eh, půl šesté, tak aby paní zpravodajka mohla běžet na letadlo protože bude reprezentovat eh, parlament na delegaci a bude, mo- bude muset o půl šesté na letiště. Takže bod 10, to je stanovisko o e, implementaci směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Je to stanovisko k zprávě vlastní, z vlastní iniciativy výboru Jury, kde je hlavní zpravodajkou eh, Julia Reda za výbor Jury. Máme velké štěstí, že eh, Julia je také náhradnicí v našem výboru, takže tu s námi dnes je a je to stínovou zpravodajkou za zelené. Bylo podáno 82 pozměňovacích návrhů ke stanovisku IMCO a já dám slovo rovnou eh, paní zpravodajce Catherine Styler, aby se vyjádřila k těm 82 návrhům. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a já doufám, že to budu moci vzít stručně. Eh, chci poděkovat stínovým zpravodajům za plodnou schůzku z minulého týdne je to trošku méně než těch 550 pozměňovacích návrhů, které dostala Julia ve výboru Jury, takže já děkuji kolegům, že mě trošku ulehčili práci. E, e, já myslím, že se nám podaří vypracovat 11 kompromisních návrhů. E, v současnosti je, už jsme se shodli na některých kompromisech, na některých dalších ještě musíme pracovat, pokud jde o text, pokud jde o jeho obsah. Na těch tedy ještě pracujeme a čím více budeme pracovat, tím bude pravděpodobnější, že e, dosáhneme kompromisu už příští týden, když se bude hlasovat 24. Já nevím, e, jestli už e, tady máme zástupce komise pro autorské práce. Já tady vidím lidi od vymáhání práv duševního vlastnictví z komise. Ono je teprve půl páté, takže máme tady eh, odborníky na duševní vlastnictví. Takže je, je to zatím ještě trochu brzy, ale eh, myslím si, že případné podněty komise, pokud jde o ty kompromisní návrhy, eh, tak e, ty kompromisní návrhy tedy jsou zatím předmětem naší práce. Já e, to nechci brát příliš detailně, e, pouze pokud jde o proces, tak doufáme, že co nejvíce lidí bude moci souhlasit s našimi texty a chci také poděkovat sekretariátu za neocenitelnou pomoc a bylo by dobré, kdyby eh, kolegové eh, se vyjádřili k těm kompromisům nebo eh, přišli s nějakými dalšími podněty. Hlavní je, abychom předložili texty sekretariátu tak, aby příští týden leželo na 111 kompromisů. Děkuji. Eva Paunová. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za navržené kompromisy. Hovoří se tady o autorských právech v informační společnosti, do toho se zapojuje mnoho aktérů a je pozitivní, že naše kompromisy co nejlépe odrážejí jejich různé eh, pozice. Věřím, že text bude dost vyvážený e, na to, aby naše stanovisko přispělo k práci výboru Jury a aby přispělo k finálnímu textu zprávy. Minulý týden ve Štrasburku proběhlo velice dobré setkání stínových zpravodajů s paní Styler, kde jsme diskutovali o detailech kompromisních návrhů a myslím si, že zpravodajka odvedla skvělou práci Ehm, pozměňovací návrhy eh, očekáváme zítra v finální verzi a mnoho eh, pozměňovacích návrhů eh, za EPP bylo přijato, za což bych chtěla poděkovat. Děkuji zejména eh, poděkovat Růže Thun von Hohenstein, Korace Bild a dalším kolegům za jejich příspěvky a děkuji také kolegům za společné pozměňovací návrhy paní předsedkyně Ford, paní Kalas, pan Dalton a paní zpravodajka samotná patří k některým z nich nich. Je v tom stanovisku několik bodů, které podle mě by měly být zahrnuty. Prvním z nich je e, legislativní návrh, který by aktualizoval pravidla pro autorská práva podle technologického rozvoje, e, tak, aby rámec pro copyright byl vhodný pro digitální věk. Dále za druhé je zapotřebí nastavit rovnováhu mezi spotřebiteli, e, autory a držiteli práv a tyto priority jsou velice dobře obsaženy v kompromisu 8.1. Eh, A třetí můj hlavní bod eh, se týká eh, patřičné ochrany copyrightu prostřednictvím boje proti porušování autorských práv. Pak je tam ještě několik dalších pozměňovacích návrhů, které by mohly posílit ten text. Je to pozměňovací návrh 13 od pana Žuvána o e, transferu hodnot, pak jsou to pozměňovací návrhy 22, 31, a pak myslím, že by se měla ta zpráva zabývat přenositelností služeb, což je pozměňovací návrh 51 za EPP. Já vám ještě později zašlu svůj návrh na, na přidání nového odstavce s určitým textem. Ten text teď nejsem schopna specifikovat, ale týká se to pozměňovacího návrhu 79, který už byl zaslán. Eh, je tam, eh, týká, týká se to problému s autorským právem v informační společnosti, jejich navázanosti na zákony o hospodářské soutěže a na ochranu práv duševního vlastnictví, které jsou zásadní pro eh, podnikání. Já doufám, že tento návrh bude podpořen. A na závěr bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se mnou spolupracovali na této zprávě a těším se na Těším se na pozměňovací kompromisní návrhy a přeji příjemný let paní zpravodajce. Nyní požádám experty komise, aby se vyjádřili až nakonec k obou e, zprávám později. Je tady speciál, jedna zvláštní specialistka na copyright, která přijde, ještě tady není. Myslím, že by bylo dobré jim dát slovo. Já myslím, že by bylo uh, dobré, aby se k tomu vyjádřila. Dobře, um, nyní má slovo za EKR, pan Danto. Mm, my vítáme to, co je v této zprávě a uh, myslím, že byla velmi dobrá spolupráce mezi frakcemi. My podporujeme kompromisy. Uh, spokojíme se s většinou z nich. Jsme rádi, že náš pozměňovací návrh tam byl začleněn, co se týče e, lepšího chápání e, licencí a mm, restrikcí omezení licencí a v případě úmrtí, možnosti odkazu a podobně. Je dobré e, vědět, jaké jsou omezení těch licencí, abychom se vyhnuli následným frustracím. My chceme samozřejmě se dostat dál v těchto věcech, ale jsme rádi, že se to řeší. Máme jeden problém s jedním z těch kompromisů. To se týká knihoven a dalších veřejných služeb, online přístup k dílům, které nejsou v oběhu, nejsou tedy aktivně uh, řešeny. My nejsme proti té koncepci nemě, nechtěli bychom o to přijít, ale troš se týče té formulace je také trošku vágní a mohla by e, držitelům práv jak si bránit v uplatňování svých práv. Takže doufám, že se nám podaří najít formulaci, která pro nás bude akceptovatelná. Jinak podporujeme vše ostatní a e, jsem spokojen s tou linií, jak, e, kterou výbor přijal. Omlouvám se. Pan Goga. Děkuji, vážení kolegové. Paní zpravodajko, eh, chci poděkovat za vynikající práci na kompromisech. Obecně většina těch kompromisů je vyvážených, jenom některé z nich potřebují další zlepšení. Kompromis 3. Věřím, že kompromis a přidružená práva hrají důležitou roli, když stimulují rozvoj a marketing nových produktů a služeb. Je velmi důležité, aby reforma eh, brala ohled na změny chování uživatelů. Mělo by se to odrazit v, na, v kompromisu 3, kompromis 5. Teritoriální omezení vede k fragmentaci trhu a formulace v kompromisu 5 by se dala posílit tímto tomto směru. Kompromis 6. Já zohledňuji tedy význam poskytování jasných informací spotřebitu, ale myslím, že formulace by se dala zlepšit, vyjasnit, eh, tím, že te, tyto informace by neměly být omezeny na zeměpisné lokality. To jsou moje hlavní připomínky ke kompromisům. Děkuji. Děkuji. Pan Zuba je tady. Julia Rada. Děkuji, také my jsme velice spokojeni s výsledkem jednání o kompromisech. Pravodaj skutečně odvedla vynikající práci, se jí podařilo sladit různá stanoviska Souhlasím s tím, co řekl pan Goga, že transparentnost eh, toho, co licenční dohoda znamená a umožňuje, eh, je pro užitele důležitá. Samozřejmě to není náhražka eh, dokončení digitálního vnitřního trhu, pokud je to možné, tedy v kompromisu 6, to vyjasnit čemž eh, tedy, eh, když transparentnost je důležitá, cílem reformy copyrightu musí eh, být nalézt společná pravidla pro digitální jednotný trh. To by a mm, proti geoblockingu. To by bylo v souladu s naším očekáváním. To je jedna z otevřených otázek, co se týče jední z našich návrhů. To se týká situace e-lendingu a e-books je možné, pokud dáváme jasná doporučení na výjimku pro e-lending, která dá knihovnám právo půjčovat, tak bychom mm, rádi tam dali jak se požadavek na e, odměnu, aby platili stejné podmínky pro půjčování i knih, které stejné jako v případě fyzických knih, včetně kompenzací tedy, které by se platily. Nicméně to právo knihovny koupit uh, ehm, i knihu a půjčovat ji by neměly být předmětem povolení uh, vydavatele. Je možné, aby byla výjimka v licenční dohodě, která by existovaly vedle sebe. Samozřejmě knihovny by nicméně měly možnost uzavírat licenční dohody s vydavateli a umožňovat nabízení e-knih je dedikovaný portál například, který dá k dispozici ten vydavatel, ale nemělo by to ohrozit stávající modely pro e-lending. Umožnilo by to ale knihovnám plnit své další cíle, například archivace e-knih, Ehm, dávání k dispozici v různých formátech, zachovávání pro budoucí generace. Abych se vrátila tedy ke kompromisu 3, tak bychom chtěli jas, vyjasnit, že harmonizace na, na vysoká úroveň ochrany by se měla týkat definice výjimek, že my nechceme aby některé ze stávajících výjimek byly eh, copyrightu byly odstraněny, že všechny výjimky, které existují vůči copyrightu v různých členských zemích plní eh, významné cíle veřejné politiky, jako ochrana svobody projevu, ochrana eh, právy na vzdělání, práva na vzdělání. Mm, takže jsme rádi, že se můžeme dohodnout na těchto několika otevřených věcech a e, budeme mít nakonec velice dobré stanovisko, které přispěje k mm, vnitřnímu trhu, respektive vnitřního trhu. Někdo další si přeje slovo k této zprávě? Mám tedy několik e, bodů já, které chci říci. Podala jsem pět pozměňovacích návrhů ke čtyřem věcem. První se týká výjimek, aby jakákoliv výjimka byla ekonomicky, sociálně prospěšná, ale musí být úzce zaměřené, cílené a technologicky neutrální. Eh, nefo, otázka neformálního vzdělávání, to bylo příliš široké, příliš eh, obtížně posouditelné knihovny, chápu, proč to chcete, zní to jako něco užitečného. Když se ale podíváte na člověka, který jehož tedy kreativní dílo již není komerčně dostupné, tak obvykle je to tvůrce, který doufá, že z toho stále, za to stále dostane nějakou odměnu takže musíme eh, jasně říci, co myslíme tím dílo, které již není komerčně dostupné. Takže to může, my chceme tedy zajistit diverzitu obsahu, kterou nechceme omezit. Přičemž chceme omezit, aby obsah byl k dispozici. Účelem autorského práva je podporovat diverzitu obsahu, proto musíme podporovat odměňování tvůrců a to a držitelů práv. Návrh 29, to je vyjednávací pozice autorů a v tom hodnotovém řetězci. Měli bychom ohodnotit kreativní obsah, ale také potřebujeme zajistit, aby vydavatelé také měli Eh, jaksi při, hodnotu, kterou je třeba chránit. Musíme zajistit, aby tady byla spravedlnost na obou stranách. Trošičku mě znepokojuje na, návrh 29. Portabilita, geoblocking. Někteří již o tom mluvili. Pokud online obsah není k dispozici v jedné členské zemi, tak bychom neměli bránit lidem, aby si to koupili jinde. V digitálním světě můžete jít e, můžete tedy zboží získat v kterémkoliv členském státě, pokud nejsou k dispozici ve vašem domovském státě. Musíme si však e, být vědomi, že se musíme vyhnout e, takovému soutěže směrem dolů, aby si to lidé nekupovali v jednom členském země, mm, e, protože to je levnější a si nemysleli, že se mohou tak vyhnout placení poplatku. E, trošku mě znepokojuje návrh 14 větší harmonizace Musíme být opatrní, e, kde o to usilujeme. Komisař, když mm, přišel mezi nás, minulý týden, tak se snažil jasně odlišit mezi dostupnějším obsahem, zabránit geoblockingu, ale současně eh, nežádat panevropské licence na úplně všechno, protože to by bylo příliš drahé a omezilo by toho obsah. Děkuji také za uh, můj pozměňovací návrh, který jsem spolu podepsala do kompromisu 3. Mluvila jsem dlouho, mohu dát komisi slovo. Už je tady, dobře. Má, možná bychom si mohli vyslechnout eh, názor komise k návrhům kompromisu. Děkuji, paní předsedkyně. Um, nám bylo řečeno, že tedy, že um, postupujete rychle, ale nevěděla jsem, že až tak rychle, tak se omlouvám. Co se týče toho, co jsme viděli z práce IMCO ke copyrightu, eh, mm, chápu, že stále se ještě na tom pracuje, hledají se kompromisy, je na IMCO, aby zdůraznila body, které jsou pro ně nejdůležitější protože historicky to souvisí se s volným pohybem ehm, služeb. Mluvili jste o portabilitě, přeshraničnímu přístupu k obsahu je třeba najít řešení, které by toto podpořilo, v, eh, aniž bychom um, vytvořili panevropské licence. Mm, takže to sdílíme, jak se tuto ambici. My jsme si vědomi všech zájmu všech eh, aktérů, různých sektorů. Byly eh, mm, řada kompromisů eh, mm, se tady, tady zvažuje. Samozřejmě je zajímavé pro komisi toto, protože tato zpráva má nebo tyto diskuse mají eh, mít, eh, se týká problémy s implementací směrnice z roku 2001. Aniž spíše než toho, co by si parlament přál, aby komise udělala až přes legislativou k aktualizaci copyrightu, což se stále projednává eh, mezi jednotlivými komisaři a místo předsedy a komise ještě nezaujala konečné stanovisko, co se týká obsahu legislativního balíčku, který má přijít letos, ale ještě nebyl odsouhlasen. V této fázi musím jak se mluvit poněkud obecně, když se vyjadřuji k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Pokud máte konkrétní otázky s problémy, eh, s implementací té směrnice z roku 2001, tak komise mm, provedla e, právně ekonomické studie a ráda se k tomu vyjádří, ráda e, odpoví, co se týče problému implementace a nedostatečném přeshraničním efektu. Tím skončím, pokud nechcete, abych konkrétně na něco reagovala. Ještě jednou se mluvám za pozdní příchod. Děkuji vám. Chce ještě paní zpravodajka něco říci? Já budu nesmírně stručná, jenom eh, děkuji komisi. Eh, jako vždycky, tady, tady nikdy nevíte, jak to dopadne s časovým harmonogramem, ale dnes to paní předsedkyně bere opravdu rychle. Důležité je, eh, abychom se shodli na kompromisu 9, o kterém už hovořilo několik lidí. Tam ještě existuje cesta střed, pokud jde o kompromisy 3, 5 a 6, tak eh, na to máme čas a doufám, že příštích dnech dopracujeme formulaci, která bude e, přijatelná jak pro paní předsedkyni, tak i pro další členy výboru. Děkuji vám za spolupráci, e, byla pro mě velice užitečná a e, já doufám, že bude užitečná i pro výbor právních záležitostí, až bude muset zpracovávat těch 550 pozměňovacích návrhů ke zprávě. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci, děkuji komisi a děkuji paní předsedkyni. Děkuji, teď se tady vrátíme zpět k bodu 9 pořadu jednání, což je stanovisko o vymáhání práv duševních vlastnictví eh, akčního plánu EU a zpravodajkou je znovu Catherine Steiler. Eh, je to zpráva eh, z vlastní iniciativy předsedy výboru Jury Pavla Svobody a máme k ní 39 pozměňovacích návrhů ve výboru IMCO a 6 kompromisních pozměňovacích návrhů. Nyní tedy eh, k jednotlivým pozměňovacím návrhům Catherine. Děkuji, eh, je to pro mě skvělá příležitost znovu hovořit o eh, pozměňovacích návrzích k mému stanovisku vymáhání práv duševního vlastnictví. Když jsem naposledy hovořila v tomto výboru, říkala jsem, že navštívím OHIM, e, ten jsem také navštívila e, v tom týdnu před Štrasburkem, myslím, že to bylo tehdy, protože v parlamentu běží čas velice rychle. E, každopádně pro mě bylo velice užitečné, jak v observatoři pro harmonizaci vnitřního trhu funguje práce, pomohlo mi to porozumět souvislostem Letos důležitost práv duševního vlastnictví a e, jejich vymáhání je čím dál důležitější, je do toho zapojeno mnoho peněz, pracovních míst a tak dále. A já bych apelovala na kolegy, kteří ještě nebyli v Ohimu, aby tam zajeli. Jak jsem říkala už na minulé schůzi, bylo by dobré, kdyby každý rok někdo z Ohimu přišel do našeho výboru a hovořil o naší práci. E, Virginii z výboru Jury je částí parlamentní skupiny, která jezdí do Ohymu. Bylo by dobré, kdyby tam jezdili i další poslanci, tak aby porozuměli tamní práci. Teď k těm pozměňovacím návrhům. Máme šest kompromisů. Zase minulý týden proběhlo velice plodné setkání ve Štrasburku. Věděla jsem, že některé pozměňovací návrhy ještě budeme muset přepracovat, ale na druhou stranu máme čas do příštího týdne. Je to podobné jako u copyrightu. Máme čas ve svých rukou na to, abychom ty kompromisy vypracovali co nejlépe. Z 39 pozměňovacích návrhů jsme vypracovali 6 kompromisů a myslím si, že všech 39 pozměňovacích návrhů pomohlo vylepšit text E, tam máme velice omezené množství, které můžeme do stanoviska napsat, ale myslím si, že e, obsahem je to, že výbor e, pro vnitřní trh vnímá důležitost vymáhání práv duševního vlastnictví a že podporuje komisi v jejího úsilí. To jasně plyne z toho, co kolegové říkali a zaslali. Zajímalo by mě, co řekne komise k pozměňovacím návrhům e, a k obsahu stávajícího znění zprávy. A e, dále by mě zajímalo, jestli má komise nějaké aktuální informace pro náš výbor. Takže já zkrátka e, už, už budu končit, protože já už budu sp- brzo spěchat na na setkání s, eh, na setkání s delegací EEA, eh, e eh, tedy s kolegy z Norska, Islandu, Lichtensteinska a Švýcarska a bylo by skvělé, kdyby tady byli kolegové, kteří by reprezentovali náš výbor. Děkuji. Růža Tun. Já bych chtěla hovořit jménem stínové zpravodajky Sabine Ferhajen, která dnes nemohla přijít. Poslala mi e-mail, ve kterém mě žádá, abych poděkovala explicitně Catherine za velice vyvážené stanovisko a za skvělou spolupráci. Pro EPP eh, e eh, bylo důležité zdůraznit, že eh, vymáhání práv duševního vlastnictví není jen nutné pro správné fungování digitálního jednotného trhu, ale také hraje klíčovou roli při stimulaci inovací aktivnosti, eh, kreativity, eh, konkurence a kulturní eh, rozmanitosti. Kromě toho, důsledky porušování práv duševního vlastnictví je třeba zdůrazňovat a je třeba o nich informovat spotřebitele. A to zejména spotřebitele z mladší generace, kteří si často tyto následky neuvědomují. Kromě toho EPP e podala dva pozměňovací návrhy, které se týkají malých a středních podniků protože právě pro ně jsou nutné jasné a zvládnutelné struktury e, vymáhání práv duševního vlastnictví. E, kromě toho schémata alternativního řešení sporů by měla být zvážena. Minulý týden ve Štrasburku na schůzi stínových zpravodajů jsme dospěli ke konsenzu mezi politickými skupinami ohledně většiny klíčových bodů, takže některé kompromisy už jsou odsouhlasené. Je ještě potřeba učinit drobné změny v některých kompromisech, ale, eh, jak říká Sabine Ferhajen, eh, pevně věřím, že se nám povede dosáhnout dohody. A chtěla bych poděkovat eh, Catherine Styler za skvělou práci a ostatním politickým skupinám za dobrou spolupráci. A Sabine se zase je, znovu omlouvá, že nemohla dnes přijít. Děkuji. Elin van Bosset tady není. A Dany, ty za ní zaskakuješ? Dobře. Takže Dan Dalton. Tady se pořád, pořád, pořád se tu střídají lidé. Nebo ty jsi nový zpravodaj. Aha, dobře. Děkuji, paní předsedkyně, eh, abych navázal na své komentáře k tomu předchozímu bodu. Velice dobře se nám spolupracovalo se spravodajkou a se stínovými spravodaji. Myslím, že se nám povedla dobrá práce. Z mého pohledu vymáhání práv duševního vlastnictví je naprosto zásadní a to nejen pro kreativní průmysl, i když zejména pro něj, ale také pro výrobce v jiných sektorech. Na to občas zapomínáme v našich debatách, zejména proto, že se nám to tady tak trochu překrývá s tou předchozí debatou o copyrightu. Jsou tu rozdíly mezi porušováním práv duševního vlastnictví online a offline a v tom, jak jsou vnímány a jak se s nimi eh, nakládá. E, porušení offline často lidé e, poznají mnohem e, rychleji, což online není vždycky tak jasné, ale ztráta příjmu pro lidi, kteří jsou držiteli duševního vlastnictví, je stejná. Je tedy potřeba zkoumat všechny typy porušování a dopady toho, kdy, jsou, kdy existují mezery v zákonech a jak jsou sankcionováni lidé, kteří online získávají obsah, který mohou získat i jinde. Pokud jde o text těch kompromisů jako takových, tak jsme velice rádi, že v akčním plánu komise ve stanovisku i v těch kompromisech se dodržuje přístup follow the money, sledování toku peněz. My tady najdeme po malých rybách, ale, o, my, ale po lidech, kteří na tom komerčně vydělávají peníze. Na ty chceme cílit, tu je, jsem velice rád, že to v tom stanovisku je. S většinou většinou kompromisů jsme spokojení, pouze u jednoho jsme mírně skeptičtí a to je návrh o chargebacku a to zejména kvůli tomu, jak je napsán první, první polovina odstavce, protože v první, v první části se píše o konzultacích a v druhé vlastně sami nabízíme závěry. A já si myslím, že by bylo lepší počkat, jaké poplynou výsledky z té konzultace a potom teprve činit závěry ale jinak jsme celkově velice spokojeni. Děkuji, Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce. I my jsme velmi spokojení s prací na tomto tématu a po diskuzi stínových zpravodajů z minulého týdne si myslím, že se nám povede dosáhnout finální dohody o kompromisních návrzích. Obecně téměř všechny pozměňovací návrhy jsou pozitivní, ale nebudeme všechny eh, moci podpořit Chtěla bych zdůraznit jeden, který se týká označování u, o, na webových stránkách, je to návrh 24. E, to, v tom stanovisku jde zejména o hledání těch, kdo porušují práva duševního vlastnictví a určitě by nebylo e, e, těžké ilegálně přidat označení na svou webovou stránku, pokud se živí paděláním produktů. Bezpečnostní označení mají smysl u fyzických produktů, ale na internetu příliš ne. Jinak si myslím, že tady v podstatě všichni jsou za pokud jde o akční plán pro duševní vlastnictví a u hlasování příští týden nevidím žádný problém. Děkuji. A zase tu není nikdo z GUE, takže Julia Reda za zelené. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Myslím si, že jsme velice blízko dohodě o kompromisních návrzích a myslím si, že naše pozměňovací návrhy byly velice dobře zohledněny v kompromisech a chtěla bych ještě zdůraznit to, co říkal pan Dalton ohledně eh, rozsahu působnosti eh, toho, co vlastně je porušování duševního vlastnictví a na co se soustředí akční plán komise. Eh, copyright tvoří jenom malou část tohoto tohoto pole. A Akční plán komise se soustředuje spíše na patenty, obchodní značky a další porušování komerčního duševního vlastnictví, což si myslím, že je velice dobře zohledněno v textu stanoviska. A pokud jde o kompromisní návrhy jako takové, máme problém pouze s kompromisem 3, o kterém jsme diskutovali na schůzi stínových zpravodajů, ale ničeho jsme se příliš nedobrali. Jde o, eh, jde o začlenění nějaké výzvy eh, po zřízení e, online varovného systému pro spotřebitele, protože není jasné, e, jestli by to mohlo e, jaksi vydávat notifikace o porušování práv duševního vlastnictví, což by mohlo mít za následek například odstranění internetového připojení, tak jak podle některých ustanovení to platí. Bylo by tedy pro nás důležité, kdyby ten, tato zmínka byla odstraněna z kompromisního návrhu. Tak tak abychom mohli přijmout celý text. Eh, takže s touto výjimkou jsme zcela spokojení s kompromisy, eh, tak jak nyní znějí. Ještě bych chtěla zdůraznit jeden bod, o kterém jsme také hovořili se stínovými zpravodaji, eh, a to, to by mohlo být ku prospěchu všech, protože se to týká pozměňovacího návrhu 30 ode mě a dalších kolegů ohledně toho, že je potřeba snadno identifikovat eh, informace o tom, kdo je držitelem práv duševního vlastnictví. Otázka zněla, jaká je běžná praxe. Pokud máte fyzickou knihu nebo nějaký fyzický produkt, tak je tam většinou obchodní značka nebo nějaká zmínka o copyrightu někde vytištěná, ale u digitálních předmětů tomu tak často není. Protože když například na internetu máte obrázek, informace o copyrightu eh, je uvedená někde mimo ten obrázek. Takže jedním ze způsobů, jak zlepšit identifikovatelnost držitele práv, je eh, začlenit do souboru metadata, eh, která by obsahovala informace o tom, kdo je držitelem práv, tak aby bylo jednodušší získat právní licenci. Takže tady by ještě bylo dobré to nějak upřesnit eh, prostřednictvím ústního pozměnění, že tady máme na mysli poskytování metadat a nikoli například vytvoření nějaké centrální databáze. Ještě jednou děkuji a myslím si, že se velice brzo dohodneme. Eh, oficiálně tu máme ještě zpravodaje za EFDD, ale ten tady není. Takže chce ještě někdo něco říci? Komise. Chce komise něco říct? Děkuji, paní předsedkyně. Jenom stručně. My jsme ty kompromisy ještě neviděli, takže se k ním nemůžu vyjádřit. A když jsem teď poslouchal jednotlivé poslance, tak si myslím, že eh, je, tu panuje v podstatě konsenzus a my jsme spokojení s navrženou zprávou i s pozměňovacími návrhy. Pouze Dvě věci eh, by bylo ještě užitečné zmínit. Týká se to pozměňovacího návrhu 34, který se týká označování. Eh, whitelisty by mohly být někdy eh, problémem eh, pro pravidla hospodářské soutěže. Chtěl bych říct si poslancům, že neexistuje tak jednoznačné řešení, jak se tady praví. Informovat lidi o tom, kdo je držitelem práv duševního vlastnictví, je velmi užitečné a observatoř OHIM pracuje na zlepšování povědomí u veřejnosti, ale některé tyto nástroje vypadají užitečně, ale jsou s nimi určité problémy. Možná jsem špatně pochopil, co tu zaznělo ohledně akčního plánu a toho, že eh, pokrývá všechna porušování práv duševního vlastnictví a že se soustředuje spíše na komerční stránku. Ale rozhodně není úmyslem komisi, om, není záměrem komise omezovat naši politiku na komerční sféru. A ještě bych se vrátil k malým a středním podnikům alternativní řešení sporů, mediace a e, další způsoby, e, kterými malé a střední podniky mohou usilovat o náhradu škody. E, to určitě chceme podpořit, protože často to není dostupné z finančních důvodů. Děkuji a děkuji paní zpravodajce také za to, že nám připomněla, že tady nejde pouze o zajištění příjmů pro autory, ale také, že jde o bezpečnost produktů. Já děkuji za komentář o Ohimu. Já jsem dělala návštěvu s Ohimu a velice mě zajímala jejich práce. Je zapotřebí, abychom neduplikovali naše úsilí tam, kde to není nutné, ale také, abychom vytvořili silný a pevný proces pro identifikování porušování práv. Myslím si, že e, tuto organizaci bychom měli pozvat do našeho výboru. Pokusíme se o to. Ještě dám e, slovo na závěr Catherine. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji komisi, stínovým zpravodajům a dalším kolegům. Eh, komise eh, se tady dotkla důležitého bodu, když hovořila o eh, malých a středních podnicích a jejich přístupu ke spravedlnosti. To se v pozměňovacích návrzích také objevuje, je to velice důležité. Už za několik dní budeme mít šest kompromisních návrhů hotových a já děkuji kolegům za spolupráci. Je to velice důležité téma, a když když se ponoříte hlouběji do obsahu, tak zjistíte, jak je naprosto zásadní nejen pro ekonomiku našich volebních obvodů, ale pro celou Evropskou unii. Myslím si, že rozsah tohoto tématu je nesmírně eh, široký a proto je důležité, abychom měli eh, opatření na vymáhání práv duševního vlastnictví a abychom vyměňovali osvědčené postupy a abychom se co nejlépe řídili přístupem follow the money, tak abychom se zaměřili opravdu na ty, kteří eh, páchají přestupky ve velkém. Takže ještě jednou děkuji, těším, děkuji za komentáře a těším se příští týden na hlasování. A tím se dostáváme na závěr dnešní eh, schůze a začínáme zítra 9 hodin, abychom projednali návrh stanoviska k TTIP. To asi nepůjde přesně podle harmonografu. Děkuji, dámy a pánové.